Stella. Colleghi? Colleghi, possiamo cominciare. Dobrý den, vážení kolegové, můžeme zahájit schůzi. Chci vás informovat, že pan předseda Albertini eh, bohužel je, má závodnou schůzku v Itálii a dostaví se nejdřív na dnes odpoledne. Eh, proto vás teď žádám o spolupráci, abychom mohli plodně pokračovat ve spolupráci. A chci vám ještě připomenout, že odpoledne společně s Výborem pro rozvoj budeme hlasovat o kandidátech na Sacharovovu cenu. To bude velice důležitá chvíle a proto vás žádám, abyste byli přítomni. E, teď informace o tlumočení je ve všech e, úředních jazycích, kromě dánštiny a malčtiny, podle článku 146, který umožňuje výjimky z jazykového režimu. A to z důvodu nedostatečného počtu tlumočníků pro daný jazyk. Proto vás eh, tedy žádám o schovývavost. A přejdeme ke schválení zápisu z 15. září. Máte nějaké výhrady? Nejsou výhrady, proto je zápis přijat. Sdělení předsedy. Nemám nic, co bych vám chtěl sdělit. Nemám ani nic do kapitoly různé a můžeme postoupit k bodu číslo 5 a to je eh, elektronické hlasování. Seznam třetí zemí, jejíž občané musí mít výzum při vstupu do eh, zemí EU a u třetích zemí, které jejich občané nepotřebují víza. Eh, prosím, připravte si kartičky, budeme hlasovat elektronicky. Chci vám také připomenout, že kolegyně Sara Latford, která je eh, zpravodajkou, navrhovatelkou, ehm, o tom bude chtít promluvit, ale prozatím je to paní Tania Fažan. Bylo schv... Tento text byl schválen, pozměňovací návrhy byly eh, předloženy podle pravidel a my teď budeme o jednotlivých pozměňovacích návrzích hlasovat. A já proto chci teď předat slovo paní eh, navrhovatelce, paní eh, Sáře Latford. Prosím. Thank you very much. Uh, Děkuji, pane předsedo. Mám eh, Těším se na velmi přínosnou diskusi. Už minulý týden jsme vedli velmi užitečnou debatu, kde zazněla jasná podpora eh, zajištění bez vízového styku se zeměmi západního Balkánu. Eh, v zájmu zajištění bezpečnosti vzhledem tedy k, té, eh, k těm kritériím, které tyto země musí splnit, jsme vyjmenovali celou řadu kritérií, ale zazněla také většinová podpora tomu přístupu, který podle mého názoru je v zásadě slučitelný s tím přístupem, který prosazuje paní Fajon, která bude ještě hovořit a která je hlavní eh, zpravodajkou ve výboru Líbe. Chci jenom říci, eh, že jsme přesvědčeni, že všech pět zemí eh, zmíněných západního Balkánu, které jsou v rámci toho stabilizačního procesu by měly být zahrnuty eh, do pole působnosti tohoto pozměněného nařízení. Eh, podala jsem pozměňovací návrh číslo 17, ten je klíčový v této věci eh, v zájmu zařazení Bosny, Hercegoviny a Albánie do pole působnosti tohoto nařízení. Jakým způsobem bychom to eh, provedli? Museli bychom si vyžádat ještě hodnocení komise, aby eh, mm, toto osvobození od vízové povinnosti bylo rozšířeno eh, na tyto země, které ta kritéria nesplní, aspoň jak se předpokládá do konce října, tím je tedy Albánie a Bosna-Hercegovina. Potom ještě Eh, příští rok bude podán návrh komise. Pokud jde o Kosovo, tady je klíčový můj pozměňovací návrh číslo 7, kde se uvádí, že bychom měli vést dialog o vízech s Kosovem, tak, abychom eh, připravili plán pro zrušení vízové povinnosti s touto zemí. To se tedy opírá o můj původní pozměňovací návrh číslo jedna. Prosím vás o trošku schovývavosti eh, tady ve výboru, protože vím, že někteří eh, mají obavy o jaksi znění, přesné znění toho dokumentu. Musíme být na jednu stranu pragmatičtí, ale zároveň eh, musíme si být vědomi těch právních obtíží, a názoru na stav Kosova a toho, že 22 zemí eh, uznalo nezávislost Kosova. Prosím eh, kolegy o schovývavost, zdali by mě mohli podpořit a hlasovat pro pozměňovací návrh číslo 7. A pokud ne, tak je tady také pozměňovací návrh číslo 8, který je podobný ale prosím, pokud by to bylo možné, raději pozměňovací návrh číslo 7. A potom o tom budeme hovořit v rámci výboru Líbe, protože zatím tam ještě probíhá diskuse, abychom vyšli vstříc co největšímu počtu lidí, abychom dospěli k takovému řešení, pokud jde o Kosovo, s kterým se bude moci každý smířit abychom také zahrnuli Kosovo do tohoto procesu. Takže prosím vás o schovývavost a e, důvěru. A také bych měla dodat, e, že v výboru Líbe budeme hovořit také o té definitivní verzi právního e, jaksi, znění o Kosovu a Albánii, protože víte, že zatím tam panují také určité obavy o to, jak z právního hlediska naformulujeme ta ustanovení, ehm, která by vedla ke liberalizaci víz příštím roce. Doufejme. Takže opět doufám, že tento výbor také podpoří pozměňovací návrh číslo 7 a potom budeme budeme moci přivřít oči a um, jak si zatnout zuby v tom výboru líbě. Doufám, že to je jasné. Děkuji. Grazie, la parola quindi... Děkuji, slovo má paní kolegyně Fajon. Thank you, Mr. Chair. Děkuji, pane předsedo. Eh, děkuji, paní Lutford já jsem eh, z výboru eh, Líbe a děkuji eh, Sáře Ludfordové za úzkou spolupráci a myslím, že paní Ludfordová vypracovala velice dobré stanovisko o liberalizaci víz a budeme i nadále úzce spolupracovat, abychom našli kompromis na tom textu, který připravujeme ve eh, výboru Líbe. A jako zpravodajka bych ráda zdůraznila pár věcí ještě, než přistoupíte k hlasování. Za prvé, vítám liberalizaci víz pro Srbsko, Makedonii a Černou horu. Jak všichni víme, Makedonie splnila eh, ta kritéria před několika týdny a Srbsko a Černá hora eh, to, eh, jak se sdělili komisi, že splnila tato kritéria minulý měsíc Chtěla bych vám, vážení kolegové, eh, také říci, že jsem byla minulý týden v Sarajevu. Jak víte, Bosna a Hercegovina a Albánie eh, není, eh, nejsou tyto země zahrnuty do té zprávy komise. To rozhodnutí v té době bylo správné, ale bohužel se tím ještě prohloubily ty etnické rozpory v oblasti. A po návštěvě Sarajeva mohu potvrdit, že ta obtížná politická situace se může jenom zhoršit, pokud nevyšleme teď hned jasný pozitivní signál úřadům, které skutečně dosáhly značného pokroku um, přes léto. V Sarajevu jsem pogratulovala místním úřadům k tomu pokroku. Eh, podařilo se jim splnit více než 90 kritérií během několika týdnů, takže to eh, byl velký úspěch. Musí bojovat proti korupci, proti praní špinavých peněz, bojovat proti eh, financování terorismu a musí se také snažit o výměnu policejních informací. Ještě před několika týdny to všechno vypadalo úplně jinak. V červenci, když eh, komise chtěla eh, pracovat jenom s těmi třemi uvedenými zeměmi, ale to rozhodnutí ponechat Bosnu stranou Bosnu dostalo do velmi komplikované situace, protože by se staly jakými občany druhého řádu. Takže pokud eh, neurychlíme ten proces, tak to nejbolestněji dolehne na mladé lidi a studenty. Bosna a Hercegovina eh, začne brzy už eh, vydávat biometrické pasy a vydá 65 tisíc biometrických pasů ještě do konce tohoto roku. Dělají opravdu všechno, co je v jejich silách, aby vydali, jak se vyslali pozitivní signál svým občanům. A já bych jim také chtěla mm, jak si předat takový pozitivní eh, signál a mm, paní Sara Ludford eh, už eh, tu záležitost nastínila, dáváme jim šanci, aby se Eh, dostali do toho definitivního seznamu a samozřejmě, že ta plná liberalizace výzby byla zavedena teprve po splnění všech kritérií, tak abychom nebyli nuceni znovu revidovat eh, legislativní akta. Eh, posílat teď expertní misi do Bosny a Hercegoviny by bylo velmi vhodné, alespoň Mm, v co nejkratší době, alespoň na začátku příštího roku. Také bych chtěla zdůraznit, že Albánia také eh, udělala značný pokrok, pokud jde o bezpečnost pasů. Eh, eh, vydala 155 tisíc biometrických pasů od července tohoto roku. To jistě eh, zvýší bezpečnost eh, občanů a bezpečnost těchto dokumentů. Eh, je to velmi mm, ožehavá otázka. Snažíme se nalézt řešení pro tu část západního Balkánu, která zůstala stranou a doufám, že nalezneme řešení i pro obyvatele Kosova a že najdeme cestu, jak Kosovo zahrnout do procesu liberalizace víz. Já sama pocházím ze Slovinska a Chtěla bych říci, že celý tento region západního Balkánu je jakási skládanka a pokud nějaké dílky necháme stranou, tak způsobíme ještě větší trhliny v tom regionu. Hovoříme o lidech, o jejich základním právu na cestování. A závěrem bych chtěla zmínit dopis, který mi adresoval jeden student z Bihače. Napsal mi, že i Slovinsko mm, kvůli těm všem uzavřeným hranic se mu zdá, jako kdyby to Slovensko eh, se zastavilo eh, před staletím, jako kdyby se tam zastavil čas a doufá, že mladí lidé eh, budou moci svobodně cestovat a nebudou rukojmími politiků. Doufám, že budeme schopni vydat, vyslat takovýhle jasný signál obyvatelům západního Balkánu, že také budou moci svobodně cestovat do Evropské unie. Děkuji. Grazie. Abbiamo una... Děkuji vám. Máme dlouhý seznam kolegů, kteří si přejí promluvit chci vás poprosit, abyste řečnickou dobu omezili. I proto, abyste mohli promluvit všichni. Jako první promluví paní kolegyně Pak. Kolegyně. Pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové, nejprve mi dovolte říci, že otázka eh, osvobození od vízové povinnosti vůbec nesouvisí s diskusí o rozšíření. Prosím, pomyslete na to, když ještě existovala Jugoslávie, tak všichni z Jugoslávie mohli cestovat. Neměli vůbec ten problém, který mají dnes. Proto prosím pěkně, pokoušejte se dělat rozdíl mezi zralostí Evropy nebo zralostí vstoupit do Evropy a bezvízového styku. Ráda bych řekla, že Rada a komise by neměly dělat žádný rozdíl v pojednávání těchto zemí, v nakládání. To znamená, pakliže eh, Černá hora ještě nesplní podmínky, je třeba nahlížet na ní jako jiné země, které ještě neplní podmínky. To znamená, ve stejném kontextu, jako se jmenuje Srbsko a Montenegro, je třeba také jmenovat Albánii a Bosnu a Hercegovinu, protože ani, ani tyto země ještě nesplnily všechny podmínky, ale od června v, oběma, v obou zemích se toho uskutečnilo nesmírně mnoho. A když potrhnu všechno to, co tady zaznělo již tématu Bosna a Hercegovina, nemusím to opakovat, už jsem to řekla při svém posledním vystoupení, dovolte, abych řekla, že se stále zapomíná na to, že Albánsko je nesmírně stabilní země se stabilní koaliční vládou po posledních volbách, která sází všechno na to, aby se stala zralou do vstupu do Evropy. Eh, eh, vydali eh, mnoho biometrických pasů více než jiné země a proto vás srdečně prosím o to, aby tady komise, prosím pěkně, nečinila rozdíly, protože jinak bude v rozporu s dobrou vírou a s tím, co se od nás jako od slušných Evropanů může očekávat. Je třeba, aby komise jednala s Albánií a Bosní Hercegovinou stejně jako s dalšími třemi zeměmi a Kosovo během vzhledem ke specifické situaci, domnívám jsme po projednali díky našim pozměňovacím návrhům, které jsem předložila, protože nemůžeme prostě připustit, aby tady zůstala taková černá díra. Myslím si, že v tom si můžeme být všichni zajedno a proto jsem také toho názoru, že to nemůže být tak jako v pozměňovacím návrhu 18, bohužel se počítá s tím, že prostě bychom neměli znova se obracet na komisi, aby, co já vím, příští rok zase zahájila legální proceduru. Nikoliv je třeba říci už teď, to, co se říká k Srbsku a Černé hoře, je třeba to rozšířit a říci pakliže budou splněny podmínky, můžete vstoupit tehdy a tehdy. A to je třeba potom kontrolovat. Nemusí se to zahajovat znovu. Tím bychom ten proces pouze oddalovali. Proto jsem proti pozměňovacího namu návrhu 18 a velice doufám, že projde pozměňovací návrh číslo 17. Děkuji vám, pane předsedo. La parola al collega Děkuji. Kolega Vigen má slovo. Uh, Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že bychom měli co možná nejdříve pokročit k hlasování, protože máme dnes hodně práce. Ale pár slov jako koordinátor za politickou skupinu SD Chci poděkovat paní baronce Ladford za spolupráci s výborem Líbe, protože tato spolupráce je velice důležitá, abychom dosáhli eh, koherentního eh, sdělení, koherentního textu. Eh, paní Tania Fajon a paní Ladford spolupracovali na tomto návrhu a navrhují, aby tyto země byly začleněny do návrhu textu já teď nechci opakovat vše, co už zde padlo, jen pár slov ohledně Kosova. Chtěli bychom mít ostinnější, eh, artikulovanější eh, návrh eh, za naši politickou skupinu. Nechceme, hm, nejsme připraveni podpořit pozměňovací návrh 7 paní Latford. Žádáme vás o podporu pro pozměňovací návrh číslo 5 který podle nás je kompromisní a mohl by být podpořen celým naším výborem a FED. Vím, že někteří kolegové předložili jiné pozměňovací návrhy, tam my máme volné hlasování, ale myslím, že pětku bychom mohli podpořit všichni. A na závěr jsme přesvědčeni, že je třeba dát tuto šanci Bosně a Hercegovině a také Albánii, zejména když vezmeme v úvahu eh, pokrok k němuž došlo a ten byl zaznamenán komisi. Potřebujeme eh, toto řešení pro celý region, protože potřebujeme řešení pro tento region, aby nemuseli občané těchto zemí čekat na další řešení legislativního návrhu ze strany Evropské komise. Jenom něco upřesním. Ve chvíli, eh, kdy vám uděluji slovo, nevím, o čem ještě budete hovořit takže není mým eh, úmyslem zahajovat nějakou diskuzi. Chci nicméně apelovat na všechny, kdo se přihlásili do diskuze, aby eh, se zabývali meritem věci, neboli tedy hlasování o pozměňovacích návrzích, a aby nezahajovali znovu diskuzi, která už byla jednou provedena. Děkuji. Předám slovo kolegovi Talerovi. Thank you, Mr. Chair. I will be really very... Děkuji, pane předsedo. Budu stručný. Eh, rozumím tomu, že budeme hlasovat. Jako občan bývalé Jugoslávie mohu potvrdit, že před 20 lety byla situace jiná. Bylo pro nás velice snadné cestovat do Gracu, do Salzburgu, eh, do Benátek eh, nebo do Tesaloniky. Solun. do Soluně. Nebylo tak snadné cestovat do Bukurešti nebo Sofie. Chci tím říci, že v bývalé Jugoslávii lidé byli zvyklí eh, cestovat na západ svobodně. A teď se vlastně snažíme do takové situace zase vrátit. Chceme, aby ti mladí lidé skutečně pocítili, jak to bylo před 20-25 eh, lety. Takže podpořme tuto liberalizaci bude to eh, skutečně mocný politický eh, signál pro tuto zemi. Bude to pro ně nesmírně významné. Pokud jde o Kosovo, můj návrh je následující. V eh, této fázi bychom měli ponechat stranou ty právní otázky, které se týkají Kosova. Tohle je něco, co chceme udělat pro lidi, kteří tam žijí. Tohle se týká eh, osob, které eh, se domáhají stejných práv. Děkuji. Grazie. Děkuji. Ještě jednou vám si připomenout, abyste hovořili k meritu věci, abyste tedy hovořili o pozměňovacích návrzích. Slovo má kolega Van Balen. Děkuji. Pane předsedo, vážím si práce své kolegyně paní Lutfordové a myslím si, že nám nejde jenom o nějaké vysílání signálů eh, obyvatelům západního Balkánu, ale také obyvatelům 27 evropských zemí. Takže musíme bojovat proti terorismu, proti nelegální migraci, proti organizovanému zločinu. A eh, pokud všechny tyto země budou spadat do bezvízového režimu. Žádná z těchto zemí tedy by neobdržela bezvízový styk, pokud by všechny nesplnily všechna tato kritéria. Děkuji. Ale kolega Boskurt. Děkuji, kolegyně Boskurt. Dank u wel, voorzitter. Uh, ik denk dat de... Pane předsedo, děkuji. Domnívám se, že kurz paní Latfordové a paní Fajonové uh, je velmi rozumný, je třeba nalézt takový inkluzivní přístup, kde bychom prostě nečinili rozdílů. A domnívám se, že v případě Bosny je třeba hledět na to, aby plnili kritéria, ale neměli bychom je už předem vylučovat a domnívám se, že to by parlament mohl podpořit. Jsme proti byrokracii, měli by se dostat také na seznam, pakliže splní kritéria. Grazie. Děkuji. Slovo má kolega Kačin. Grazie, prezidente. I would like to remind... Děkuji, pane předseda. Bych chtěl připomenout nám všem úlohu parlamentu. My jsme ti, kdo mají vytvářet dynamiku v regionu. Je nesmírně důležité, aby AFET, výbor LIBE a Evropský parlament jako takový vytvářely lepší podmínky pro takovouto dynamiku a pozitivnější atmosféru a energii v jednotlivých státech. Abychom mohli ještě více podpořit proevropské síly v těchto státech. Nicméně se zdá, že eh, Bosna a Hercegovina jsou tím nejtěžším případem. Tento stát však může pokročit velice záhy vpřed, dá se říct, že téměř okamžitě. Chci přivítat práci vykonanou paní baronku Ladforta Fajon a chci se zmínit o tom, že měsíční hodnocení komise, které je také zhodnoceno v pozdělací návrhu 2, je velice důležité. Albánie může okamžitě následovat. Ale nesmírně důležité je i to, že Kosovo nemůže již být ignorováno. Je na čase uznat Kosovo a je jich občany. Ne jako stát, ale musíme dbát na jejich základní lidská práva, to je svobodný pohyb osob z Kosova nelze ignorovat. určitým způsobem musíme prosazovat nejdůležitější zájmy těchto občanů. Vážení kolegové, prosím, buďte struční, máme velmi málo času. Prosím vás tedy o pochopení. Pan Madlidren. Děkuji, pane předsedo. Budu stručný. Eh, slýchám příliš o tom, že víza jsou v rozporu s volným pohybem osob. Občané, eh, kteří požádají o víza, je také mohou dostat. Neměli bychom se tady tvářit, jako že by byly úplně eh, zavřené hranice. Když si člověk požádá o vízum a je slušný, tak také dostane umožnění vstupu. Hm, co se týče uvolňování víz, to by byla dobrá zpráva pro teroristy, to by byl nesprávný signál. Normální občan může požádat o vízum a dostane ho. Chtěl ještě pan kolega Šivěc chtěl promluvit. Panie przewodniczący, e, ja przeczytałem e, porządek obrad, który przyjęliśmy na początku. E, Já jsem si přečetl program a musím říci, že jsem zatím nezaznamenal žádnou diskusi o zprávě. Elektronické hlasování eh, nás tedy nutí zůstat v sále, když eh, se počítá s tím hlasováním. Takže bychom měli hlasovat, nikoliv diskutovat. Jinak musíme změnit program. Děkuji. Dobře, jak už jsem předeslal, je obtížné eh, nepustit ke slovu kolegy, kteří by teoreticky měli hovořit o podstatě pozměňovacích návrhů a stručně o nich promluvit. Pokud celý výbor souhlasí, můžeme bezprostředně přejít k hlasování. Takže prosím, zvedněte ruku, kdo chcete hlasovat hned. Paní navrhovatelka chce ještě promluvit? Kolegyně Ladford má slovo. Ano. Stručná odpověď. A to kolegovi Vambolenovi a částečně i na poslední slova paní pana Madlina další, co se týče těch zločinců a teroristů. Absolutně ne. Mohu potvrdit, že nejde o zrušení víz, aniž by země nesplňovala kritéria ohledně ilegální imigrace, máme readmisní dohody, je třeba, aby splňovala všechny otázky související s veřejným pořádkem, prosazováním práva, spolupráci v prosazování práva soudnictví. Ve Velké Británii též eh, byli nalozeni teroristi. Máme eh, volný pohyb mezi eh, Irskem a Velkou Británií, ale naše služby spolupracují policejní i soudní. Takže nejde o to, abychom oslabili nějaká kritéria. Allora, kolegy, io vi... Dobře, kolegové. Opakuji ještě jednou otázku a to. Pokud většina výboru se shodne, abychom i hned přešli k hlasování. Prosím, zvedněte ruku, kdo chce začít hlasovat. Myslím, že je zjevné, že máme okamžitě přejít k hlasování, takže to, eh, to není eh, nic proti kolegům, kteří se ještě přihlásili o slovo. No, Budeme tedy hlasovat o pozměňovacím návrhu číslo 17. Předložený kolegyně Lotford. Kdo je pro? Proti? Je přijat. Pozměňovací návrh 18. Ne, 19, opět paní Latford. Kdo je pro? 19. Ano, je to 19. 19. Kdo je favorevole? Kdo je pro? Proti? Přijat. Eh, emendamento numero 4. Pozměňovací návrh číslo 4. Kdo je pro? Proti? zdrželi se. Chci vás poprosit, abychom hlasovali elektronicky a zkontrolovali výsledek. Takže prosím, hlasujte elektronicky. Zahajuji hlasování. Tišeno, problémy? Abstention? Abstention or no? Yes, but there is someone who has... Někdo má pravděpodobně potíže E, s hlasováním. My tedy hlasujeme elektronicky. A já teď uzavírám hlasování. Pozměňovací návrh je zamítnut. Kolegyně naznačila, že se má hlasovat proti. Nyní pozměňovací návrh e, číslo 7 od paní Latford. Hlasujte prosím, kdo je pro, proti, Přijat. Okay. Dobře, zkontrolujeme tedy elektronicky. Chiudiamo il voto. Uzavírám hlasování. Je přijat. Ah. Sorry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 Eh, e un voto contrario che sono stati... Hlas pro a proti. Hlasoval proti kolega a jeho eh, přístroj nefunguje a ne, on to nemůže říct anglicky. Dobře, nicméně podle počtu všech přihlášených poslanců k hlasování je pozměňovací návrh přijat. Allora, passiamo alla votazione del... Pike will, will raise Balsova. It is negative, but another voted positive. Na co, o čem vlastně hlasujeme? Teď jsme u pozměňovacího návrhu číslo 6 a já se vás ptám, kdo je pro. Ano, číslo 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Navrhuji, abychom to zkontrolovali elektronicky. Hlasujte prosím elektronicky. Hlasování je zahájeno. Uzavírám hlasování. Adottato. Pozměňovací návrh je přijat. Já mám teď kartičku. ale nefunguje to a kolega je pro. È solo per registrare la volontà del collega, ma risulta šlo jen o to, abychom zaregistrovali vůli vašeho kolegy, nicméně výsledek hlasování jeho hlas nemění. Přejdeme k pozměňovacím návrhu číslo 9 a tam je ústní pozměňovací návrh a já vás teď žádám, abyste hlasovali, kdo je pro, kdo je proti, Přijat. Pozměňovací návrh číslo 2. Kdo je pro? Proti? Přijat. Pozměňovací návrh číslo 14. Kdo je pro? Proti? Dobře, je zamítnout stejně. ale vzhledem k tomu, že žádáte o kontrolu, budeme elektronicky ověřovat. Prosím, hlasujte. Prosím, hlasujte elektronicky. Uzavírám hlasování. Je zamítnut. Pozměňovací návrh číslo 15. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnut. Pozměňovací návrh číslo 16. Kdo je pro? Proti? Zamítnut. Paní Watchford. Pane předsedo, chtěla bych jenom říct, jak jsem již předeslala před hlasováním, otázka Kosova je citlivá. A prosím vás tady o schovývavost, abychom ještě pracovali ve výboru Líbe na, té definitivní, eh, na tom definitivním znění. Eh, a já skutečně upřednostňuji trošku eh, pozměňovací návrh číslo 7 nad číslem 5. Takže prosím, aby to neovlivnilo vaše eh, definitivní rozhodnutí o tom celkovém dokumentu. My skutečně s paní Fajot budeme hledat takovou formulaci, která eh, jak si dobře ušetří tu citlivou otázku. Takže prosím vás, mějte na zřeteli, že ten, mm, to rozdělení těch sil bylo velmi jaksi těsné, takže bude se o tom hlasovat ještě ve výboru Líbe a e, stínový zpravodaj z Líbe si je toho dobře vědoma. Ošetří to. Kolegy, richiedo un ultimo voto. Vážení kolegové, čeká na závěrečné hlasování, a to elektronické hlasování. Prosím, hlasujte tedy o celém tomto textu. Chiudiamo la votazione. Uzavírám hlasování. Návrh stanoviska je přijat. Děkuji vám za spolupráci. E A blahopřeji paní kolegyni Latford. Eh, eh, no. posso posso chiudere la parola, non so cosa dice. Questo voto Bene. L'onorevole Muniz. Ha chiesto. Ehm, Qual è la parola? ha chiesto di intervenire la collega Muniz. Prego. O slovo žádala paní kolegyně Muniz. Grazie, señor presidente. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěla protestovat jak se řídily příspěvky, protože vy jste umožnil, aby zazněly příspěvky určitých členů výboru eh, s výjimkou těch, kteří zůstali na seznamu. Buď se diskuse dělá nebo nedělá, ale toto je diskriminační přístup vůči některým členům komise. Já se cítím eh, skutečně, že se mnou bylo špatně nakládáno, protože mi nebylo umožněno, abych vysvětlila pozměňovací návrh a nyní bych chtěla využít této příležitosti, abych vysvětlila smysl dvou pozměňovacích návrhů eh, v souvislosti s Kosovem. Nejedná se o negování vyjednávání bezvízového styku pro občany Kosova. Jedná se o specifikaci toho, kdo jsou kompetentními orgány pro eh, vyjednávání těchto víz. Není to proti Kosovanům. Eh, jedná se o to, které orgány mají mezinárodní uznání pro vyjednávání a osvobozování od těchto víz. Je, to třeba, je třeba, aby to byly orgány v souladu s rezolucí OSN a to je to, co vysvětlovaly pozměňovací návrhy, které mi nebylo umožněno vysvětlit. Děkuji. Kolega, prendo atto delle sue osservazioni. Ano, zaznamenávám vaše poznámky. Ve chvíli, kdy byly proneseny příspěvky, které zdůrazňovaly eh, to, že se odehrává debata, která se konat neměla, tak jsem využil eh, demokraticky většinového názoru pane předsedo. Eh, na většinu se můžete odvolat buď na začátku, anebo na konec, ale ne uprostřed, když už tady zazněla polovina těch, kteří se chtěli přihlásit. Beru na vědomí. Já jsem považoval za správné zachovat se tak, jak jsem se zachoval. Přejdeme k dalšímu bodu a to je výměna názorů o výsledku irského referenda o Lisabonské smlouvě. Pan předseda Albertini považoval za vhodné zařadit na pořad jednání eh, debatu o výsledku referenda. Ještě předtím, než se budeme zabývat konkrétnější otázkou, a to vytvoření eh, Evropské eh, společné služby. Kolega Nec k tomuto vyho- vyhotovuje sdělení. A já bych chtěl stručně komentovat výsledek referenta, referenda. Zde eh, v sále jsou přítomně zastánci eh, různých názorů budoucnosti Evropy, což je správné, nicméně všichni se shodneme na tom, že demokracie má významnou hodnotu a že je třeba respektovat vůli lidu, která se projevila v referendu. Takže bereme na vědomí tento fakt a e, budeme od této chvíle se snažit přispívat k lepšímu fungování institucí. Kromě jiného myslím, že bychom se měli zabývat dalšími kroky ratifikace smlouvy to jsou etapy, které vyžadují pragmatická a flexibilní řešení. Některé, některá řešení bude zapotřebí přivod na základě spoždění při aplikaci smlouvy. Je třeba brát na vědomí, že prezident Klaus doposud eh, nenaznačil, kdy bude chtít eh, podepsat eh, podepsat Lisabonskou smlouvu, která byla schválena oběma komorami parlamentu. Zdá se, že čeká na výsledek rozhodnutí Ústavního soudu České republiky. Tato žádost byla předložena několika českými senátory, což může spozdit celý proces o několik týdnů či snad i měsíců. V této chvíli by připadá vhodné i s ohledem na diskuzi, kterou povedeme tento týden na plenárním zasedání, prodiskutovat, jak se zařídíme v přechodném období jak eh, zařídíme naši práci eh, jako parlamentního výboru. Mám teď několik eh, dotazů, eh, které je třeba vznést a předávám slovo eh, koordinátorům, aby o tom promluvili. Za první otázka, jak garantovat eh, funkčnost institucí, zejména komise, a současně brát v úvahu novinky, které se týkají institucí a které přináší Lisabonská smlouva. Nická smlouva předpokládá snížení počtu komisařů 26 z 27, zatímco Lisabonská smlouva umožňuje jednoho komisaře na, na členský stát, což je tedy na základě rozhodnutí rady. Někdo navrhuje, aby řešení bylo takové, že se budou eh, nominovat eh, noví komisaři a eh, vysoký představitel, aniž bychom čekali na konečnou ratifikaci, a aby aby stát, který nedostane komisaře, dostal eh, post vysokého eh, zástupce. Co se ale stane, pokud eh, Lisabonská smlouva vstoupí v platnost, pokud budeme pokračovat podle těchto pravidel? Demise komisaře Relax by eh, vznikla takovým převedením eh, portfejí. Bylo by to problematické i pro parlament. Kompetence komisařů jsou hodnoceny na základě portfejí, které jim jsou svěřeny. A došlo by k přepracování komise, což by mohlo přinášet sebou potřebu nového hlasování o důvěře pro komisi. To znamená, jakým způsobem eh, by se také nominoval nový vysoký představitel Eh, přijal by tento eh, nominovaný kandidát eh, to, že má být slyšen před parlamentem, i když dosud nevstoupil v nestoupila v platnost Lisabonská smlouva. To jsou tedy dotazy, které si musíme klást a teď předám slovo všem, kdo chtějí vystoupit v této diskuzi. Jako první kolegyně Nec. Prosím. Ana Parola. Uh, thank you, president. Thank you. Děkuji, Pane předsedo, děkuji, vážení kolegové. Eh, na úvod bych se chtěla vyjádřit jménem své kolegyně z mé frakce. Bych chtěla vyjádřit eh, veliké uspokojení z výsledku toho eh, referenda. Více než 67% hlasujících se vyjádřilo pro Lisabon. To je samozřejmě obrovské vítězství pro Evropu. A je to zároveň paradox, že Irové si plně uvědomili význam členství v Evropské unii v důsledku těch těžkostí způsobené ekonomickou a finanční krizí. To byl pravděpodobně ten hlavní faktor, který je přiměl e, změnit názor a podpořit Lisabonskou smlouvu, takže nás to velmi těší a můžeme jenom doufat, že oba dva prezidenti členských států, kteří zatím nepodepsali Lisabonskou smlouvu, eh, text, který už byl ratifikován oběma parlamenty, eh, to učiní v co nejkratší době, aby smlouva mohla vstoupit v platnost. Pane předsedo, nevím, jestli jsem Eh, to dobře pochopila, jestli očekáváte, že už teď eh, budu přednášet své stanovisko o eh, té vnější službě Evropské unie, nebo jestli mám počkat na to první kolo té výměny názoru o Lisabonu. Takže ještě k Lisabonu. Je jasné, že jakmile vstoupí v platnost vyvolá některé velice důležité změny. Nejdůležitější z nich je, že se vlastně ztratí rozdíl mezi těmi třem, třemi pilíři, to je velmi důležité. Daleko více se bude hlasovat kvalifikovanou většinou, to je také důležité, ale zejména v oblasti zahraničně bezpečnost politiky, tam nás čekají největší změny. Tím, že vznikne za prvé, eh, předseda, prezident eh, Evropské rady, který bude reprezentovat, reprezentovat Evropskou unii na mezinárodní scéně mezi během setkání hlav eh, států a šéfů vlád a bude také vlastně řídit zahraniční politiku a bude zároveň místo předsedou Evropské komise. Nevíme, zdáli tento jedinec bude schopen veškerou tuto práci zastat sám, ale bude tam důležitá ta vazba, že bude jednak tím představitelem pro zahraniční a bezpečnostní politiku a zároveň bude těsně spolupracovat s radou a zároveň bude místo předsedů komise, to je velice důležité, tohleto propojení, a pravděpodobně to pomůže překlenout tu eh, propast, která tady někde existovala. A konečně tou další velkou změnou bude vznik eh, té eh, externí akční služby Evropské unie. Tomu se budu věnovat za chvilku. Ale dovolte mi, abych tady použila takové neutrální slovo. Um, rozvoj ryze evropské diplomaci Evropské unie, to bude velký úkol, který nás v nadcházejících měsících čeká. Děkuji. Grazie. Děkuji. Kolega Brok. Herzlichen Dank. Děkuji srdečně za příležitost eh, přednést několik poznámek. Musím říci, že ten výsledek 67,1% je nesmírně veliké důležité znamení eh, nejenom pro Irsko, ale z Irska eh, do celé Evropské unie. Ukazuje se, že když se vedou delší diskuse, v nich se mohou vysvětlit věci a ubezpečit o věcech, které skutečně v Lisabonské smlouvě stojí, že je potom akceptována. Ta deklarace, která byla schválena, Vždyť nejprve tady byly výtky vůči smlouvě, že snad jde o odstranění neutrality, zasahování do práva irských rodin a všechny tyto nesmysly. To vůbec nesouvisí se smlouvou a zajištění, které dalo ostatních 26 států Evropy vlastně umožnilo další diskuse, eh, které zohlednily obavy eh, Irů a nebylo nutno měnit smlouvu, bylo eh, nutno odstranit nesprávné výklady a falešné výklady o Lisabonské smlouvě. Domnívám se, že výsledek je znamením proto, že zbytek ratifikačního procesu musí být úspěšně dovršen, protože vidíme, od pátku vlastně, od pátku smlouva byla ratifikována ve všech zemích a chybí pouze dva podpisy od nevýkonných eh, prezidentů. A to má z ústavně právního hlediska také svůj význam. Mám velkou radost z toho, že z Polska slyšíme, že polský eh, prezident Kašinský Eh, prohlásil, že dodrží své slovo, dostojí svému slovu a po irském referendum podepíše. Také jsem nic jiného neočekával a domnívám se, že toto je skutečně dobrý odkaz k tomu, že tato diskuze bude důležitá už jenom jedn, v jednom jediném příkladě a případu a to bychom měli, domnívám se, dělat v klidu. Já jsem si poměrně jistý, že i to dopadne pozitivně eh, protože eh, slyšíme hlasy a již bylo vlastně potvrzeno ústavním soudem jednou, že Lisabonská smlouva je v souladu také s Českou ústavou a není v ní nic protiústavního. To znamená, že tak, jak se doslýchám, to snad nebude příliš dlouho trvat, než bude moci být podepsána tato smlouva také v České republice prezidentem tak, aby koncem roku mohla vstoupit v platnost. Teď se nacházíme v procesu. No, dovolte, abych řekl vlastně ještě jeden bod, eh, kterým jsem se zaobíral v posledních dnech. Má snad existovat prý nějaký dopis vůdce opozice jedné země, která už ratifikovala tento proces a sice práv, podle mezinárodního práva prezidentovi jiné země aby se nepodřídil votu ve vlastní zemi a nesledoval ústavní právo ve své zemi. Jak by v takové zemi z níž pochází vůdce opozice, se reagovalo ve veřejné debatě, kdyby vůdce opozice z Německa, z Francie nebo z Nizozemí poslali dopis královně, Eh, aby prosím pěkně nepodepisovala eh, zákon, který byl schválen v dolní sněmovně. Tak to je. To je vlastně stav věci. Dokážu si představit, jak by reagoval britský tisk, tak jak ho známe. A domnívám se, že i tato souvislost by nám měla být jasné, aniž bychom se tady zbytečně rozčilovali, že to je snad problém vůdce opozice. Jsem si jist a kromě toho máme snad znamení, že snad prezident Klaus se něčím takovým nenechá ovlivnit a že eh, stvrdí smlouvu svým podpisem. Otázky související s procedurou eh, stále ještě platí eh, smlouva z NIS. Předseda komise byl zvolen podle smlouvy z NIS A pakliže na základě lhůt, které máme, dojde k tomu, že budeme muset nechat projít tu normální proceduru a můžeme tedy s tím tak počítat, že do konce roku bychom měli jet podle, NIC, podle smlouvy s NIC a tak by se měla obsadit komise, ale v tom případě tady budeme mít problém a pak v souvislosti s vysokým představitelem by vlastně eh, taková procedura musela být jaksi do dána k tomu, aby on se stal místopředsedou komise z hlediska Evropského parlamentu by vysoký představitel měl být vlastně ve stejné mm, pozici jako každý jiný komisař. Jak se tam dostane, ať to bude na základě rozhodnutí rady, nebo eh, prostě ať to bude na základě toho, jak budou jmenováni také komisaři jednotlivých států. Eh, posouzení Eh, pro posuzování věcí v Evropského parlamentu to nebude mít vlastně váhu, jak se tam dostane. Ale ve stejné souvislosti budeme ještě zvažovat, jaký význam to bude mít v souvislosti se zřízením Evropské zahraniční služby a jaký harmonogram budeme muset využít, abychom si nenechali vyrazit zbraň z ruky. Grazie molte. Kolega Brok. La... Děkuji, kolego Broku. Slovo má kolegyně Meyer. Zdá se mi, že jsem kolega a nikoli v kolegyně. Inu dobrá. <laughs> Za prvé bychom neměli zapomínout na to, že po druhé, kdy Irsko hlasuje, v prvním hlasování Irsko řeklo ne v této, při této příležitosti hlasovali ano. A pravda je, a já bych chtěl tedy zde přítomným poslancům a poslankyním říci, eh, že eh, prostě, eh, když se hlasuje ne, tak se opakuje referendum, dokovat se nehlasuje ano a to je tedy poměrně příliš komplikovaná struktura Evropské unie. A zazněla tady kritika z Evropského parlamentu. My nejsme euroskeptici ale dospěli jsme k závěru, že aby Evropa mohla mít svou budoucnost, je třeba dodržovat demokratické eh, procesy a respektovat vůli občanů. A při této příležitosti, tak jak jsme to viděli, no, prostě Irové byli eh, vystaveni druhé kampani, kde Evropská komise a irské podniku eh, prostě eh, investovali velké množství peněz, aby to referendum zaznělo jako ano a to vůbec nebylo srovnatelné s tou kampaní, která se vedla předtím. Eh, a tady máme určité indicie, protože si říkáme, až do jaké míry tedy my se domníváme, že se Evropa ubírá nesprávným směrem. Pakliže Evropa chce vytvářet opravdu společný prostor, tak by měla respektovat zájem občanů o soudržnou a více sociální Evropu. A z našeho pohledu ani Lisabonská strategie, která je v platnosti a která tedy by měla eh, o, vlastně od ledna mít tříprocentní růst a e, všechna ta čísla, která byla stvrzena v podkladech, tyto cíle nejenom, že nebyly dodrženy, ale již dnes se nacházíme v horší situaci od roku, než v roce 1930 byla v, Evropa, v Evropě, co se týče indikací nezaměstnanosti. A pakliže tedy Lisabonská strategie stroskotala, jak to, že nikdo není činěn odpovědným za toto stroskotání. A druhá otázka, nacházíme-li se v této situaci? A Lisabonská eh, smlouva, eh, která eh, prostě vlastně je odpovědná za tuto recesi. Vždyť to jsou články, které Evropský soudní dvůr ospravedlňuje. Eh, rozsudky, které umožňují sociální dumping v Evropské unii, eh, které ničí veškeré naše hodnoty, které máme v oblasti sociální a to jde proti duchu Evropy. A to znamená zachovat eh, tady naprosto neregularizovaný trh, kde nebude možno poskytnout sociální standardy. Naše skupina žádá pana Barossa, a žádala ho ještě než, ještě než byl zvolen, proč se nezodpovídá za stroskotání Lisabonské strategie. A on nám odpověděl, já nejsem odpovědný, odpovědná je ekonomika USA. E, jakoby e, my jsme tady nepostupovali eh, v Bruselu také takovým způsobem, jako by za to mohly jenom USA a eh, že tedy eh, nejlepším lékem bude vůbec neregulovat trhy. Eh, čili naše skupina eh, si klade pochybnosti, jakým způsobem, jakou metodou chceme dospět eh, k, tedy, k Evropě, protože my si přejeme sociálnější Evropu. A co se týče zahraniční politiky Evropské unie, tady musím kritizovat. Není možné, aby se nám dnes prezentoval určitý dokument proto, abychom zítra eh, předložili naše pozměňovací návrhy, tedy během jednoho dne. To je skutečně naprosto nepřípustné. A co se týče zřízení té zahraniční služby Evropské unie, není možné dnes nám dát návrh a říci, že zítra k tomu musíme zaujmout pozici. My tedy skutečně si, se ohrazujeme jako politická skupina proti této metodě, proti tomuto postupu je třeba dát nám více času, protože hovoříme o nesmírně důležité záležitosti. A zahraniční politika Evropské unie, my si přejeme, aby eh, severoamerická administrativa, ať už jsou u vlády demokraté nebo republikáni, by určovala prostě, jakým směrem se máme obírat my. Jedna administrativa říká ano, jedna administrativa říká ne, co se týče umístění eh, těch, eh, eh, těch raketových radarů. A co říkáme my, Evropané? Myslím si, že je třeba skončit s, hm, se zbraněmi hromadného ničení. My, Evropané, musíme mít zahraniční politiku, politiku, která bude založena na autonomní, jasné autonomní politice, která bude hrát eh, důležitou roli v mezinárodní politice s jasným cílem kompletního odzbrojení. Vzpomeňme si na Viliho Branta, Eh, ve skvělých dobách, eh, když se snažil o odblokování v, v době, kdy existovaly dva bloky ve světě a snažil se zahájit tuto politiku odzbrojování. Neměli bychom zbrojit a proto, eh, vážené poslankyně, vážení poslanci, my se naprosto distancujeme od euroskeptiků. Naše politická skupina, my nejsme euroskeptici, my si přejeme Evropu sociální, čili my jsme ti, kteří vyžadují lepší Evropu. Ale my se domníváme, že Lisabonská smlouva nám neumožní splnění těchto cílů. Pro my nechceme, abychom měli tady prostě federální státy, ten nám neumožní naplnění našich cílů a proto my eh, nejsme za Lisabonskou smlouvu, i když bude ratifikována prezidenty, kteří ještě to mají podepsat. A myslím si, že je třeba respektovat také Velkou Británii. Myslím si, že i Toryovci mají svůj problém v konzervativním křídle. Ale, jak říkám, my chceme vyžadovat od Evropy více a e, dovolte, abych ještě jednou vyjádřil kritiku vůči sekretariátu. Není možné nám předložit prostě dokument, o kterém máme zítra, ke kterému máme zítra definitivně zajmout naši pozici. Děkuji. Grazie per l'intervento, collega. Děkuji Slovo má kolegyně Luňaček. Presidente. Voy a empezar solamente en español para... Začnu ve španělštině, abych odpověděla panu Majerovi. Vy jste tady právě řekl, že vy jste velice vyžadující od Evropy, ale nejste euroskeptici. Nejste jediní, kteří jsou pro Evropu, eh, protože také my jsme ti, kteří vždy vyžadovali daleko více od toho, co Evropa již prezentuje. A Lisabonská smlouva a skutek, že Irsko hlasovalo za tuto smlouvu, podporuje, aby v budoucnu jsme měli více demokracie, já vím, že vy nemáte stejný názor, ale já ano. Já skutečně tady obhoju svůj názor, že Lisabonská smlouva nám přinese více demokracie v Evropě. Tento parlament sám bude mít více práv. Proto mě tak překvapuje, že vy, kteří jste evropští poslanci, nejste pro tuto smlouvu. Ale dobře, o tom už jsme diskutovali při jiných příležitostech. A teď budu pokračovat v angličtině. I was very happy on Friday, on Saturday. Měli jsme v sobotu radost, že hlasování v Irsku dopadlo dobře a určitě byli spokojení všichni kolegové. Teď toto druhé eh, referendum, při druhém referendu dvoutřetinová většina Irů řekla ano navýšení demokracie v Evropě. A já sama jsem v pondělí před týdnem eh, vedla, byla jsem přítomná kampani irských zelených a myslím, že je to velký rozdíl oproti prvnímu referendu, a to proto, že instituce, tedy vládní orgány a další, dokonce i odbory brali tuto otázku vážně. Poprvé totiž problém spočíval v tom, že ti, kdo byli pro, si řekli, že všechno dobře dopadne a že nemusí nic moc dělat. Což byla tedy první příčina. A Eh, ta druhá věc, někdy je to opravdu nepříjemné, nebo to jsou takové nelogické argumenty, když některé eh, skupiny eh, skupiny vyjadřovaly některé své názory. Musíme brát ale co se stalo. Například ten argument byl, že minimální mzda by se snížila a já nevím, jak s takovým argumentem někdo může přijít. Ale stejně to bylo na ulicích, na plakátech a bylo tam napsáno, že tato minimální mzda se sníží na 1,84 eur. Já nevím, eh, eh, zdá se, že eh, lidé už nevěřili tolik těmto argumentům a my jsme rádi. Důležité je, že ti, kdo byli pro, smlouvu a proto, aby byli součástí této eh, Evropy, projevili také, vyjádřili své argumenty, zejména mladí lidé, kteří vedli také kampaň pro eh, smlouvu a chtěli tím dát na vědomí, že patří k Evropě. A ekonomická a finanční krize k tomu určitě přispěla, že teď se chtějí víc cítit součástí Evropy. Nicméně já jsem cítila mezi lidmi, že chtějí být součástí Evropy. Třeba, že vyjadřovali mm, kritiku vůči Evropské unii. Takže jak se teď věci mají? Někteří kolegové už o tom promluvili. Víme, že mm, prezident Kačinsky přislíbil, že podepíše, což oceňujeme u pana Klauze. E, ještě nevíme, jaké další kroky přijme. Eh, víme, že tu jsou dobré, dobré styky eh, ze strany parlamentu, eh, které by mohly napomenout, pardon, na, na pomoci k, ke zdarnému řešení, ale víme, že to není snadné. A v Anglii jsem byla o víkendu a sledovala jsem některé televizní stanice. Mám z kongresu Torojovců takový pocit, že i pan Cameron se trochu distancuje, trochu stahuje své svá slova a e, říká, že nechce ovlivňovat nějakou hlavu státu. A komunikace mezi panem Cameronem a panem Klausem vypadala tak, jak by si v budoucnu no, dlouhodobě asi nepřáli e, Toryovci. E, bylo by velice zajímavé, jak by, se, jak by se Anglie zachovala, kdyby vůdce nějaké opoziční síly z jiného státu obrátil na anglickou královnu. Eh, co se týče diplomatické vnější služby Evropské unie, o tom můžeme hovořit později. Teď otázka demokratizace. To se týká Evropského parlamentu, národních parlamentů, to, že můžeme být aktivnější v Evropské unii. A je to důležité i pro občany, protože je tu možnost iniciativy občanů. Eh, zejména v těch zemích, eh, kde je silnější euroskepticismus, tak bude, tato možnost pomůže občanům, aby tedy změnili situaci, aby se uh, aby sami se chopili této možnosti iniciativy občanů. Pak je to otázka zahraniční, eh, zahraničních eh, otázek eh, a úloha Evropské unie ve světě. Budeme mít silnější hlas i pro ty věci, které sama já hájím. To jsou lidská práva, prevence konfliktů, což je zapsáno jako velice důležitá věc v zahraniční politice. Eh, je to součástí Lisabonské smlouvy. I náš parlament by se měl zaměřovat na tuto otázku. Takže to jsou teda témata, na které já se opravdu těším, že se budeme zabývat a eh, velice budu podporovat, abychom učinili zadost našim možnostem. Děkuji. Předám slovo kolegovi Peteringovi. Pane předsedo, já jsem se přihlásil, abych přednesl jeden podnět ke zprávě vážené kolegyně Anne Minejc, ale než k tomu něco řeknu, dovolte, abych se vyjádřil k poznámkám mého kolegy Elmara Broka, co do onoho vůdce opozice z Velké Británie. Je třeba uvědomit si rozměr chování této osoby. Tato osoba chce vzít zpět slovo, které dala Velká Británie, to znamená dolní sněmovna, sněmovna Lordů souhlasili, královna podepsala, smlouva je založena v Římě a teď by, kdyby se mělo konat referendum, tak by to bylo eh, nedodržení slova. To by znamenalo, že slovo, která Velká Británie dala, bylo prostě zrušeno. A pakliže tato osoba vyzvala českého prezidenta, aby nepodepsal, je to vyzvání k porušení ústavy ze strany českého prezidenta vůči jeho vlastním ústavním institucím. Představte si, že by zástupce evropských institucí vykázal takové chování jako britský vůdce opozice. Co by se pak dělalo eh, v těchto stranách a jak by se na nás hubovalo? Eh, toto chování, já vím, že normálně jsem velice opatrný ve svých formulacích, ale to, jak se chová tento člověk, je porušení nejenom evropského práva, nýbrž je to nová forma imperialismu, protože 27 ratifikací v 27 státech díky prodlužování podpisu se má prostě zrušit. Je třeba to říct naprosto jednoznačně. Je to eh, porušení daného slova a takto je třeba se k tomu postavit. A ještě ke stanovisku paní kolegyně Najc. Paní kolegyně Najc, eh, vaše stanovisko eh, shleduji vynikajícím, ale jako parlament bychom měli trvat na tom, abychom v této diplomatické službě měli jako Evropský parlament také své slovo. Vy nemáte žádný překlad? Já jsem ještě neměla možnost, abych představila eh, své stanovisko. Víte, ještě jsem neměla šanci představit svůj vlastní text, to je všechno, co jsem k tomu chtěla říci. Já jsem právě pochopil váš příspěvek tak, jako byste se k tomu již vyjádřila, promiňte, ale dovolte mi přesto učinit jednu poznámku a možná, že to může potom zohlednit paní kolegyně. Já jsem velice pečlivě četl tento text a má prozba je, abychom do toho textu zahrnuli formulaci, že také Evropský parlament by měl být zastoupit v této zahraniční službě, abychom nebyli vyloučeni. My potřebujeme mít kontaktní partnery, zejména v těch důležitých zastoupeních. A pakliže od prvopočátku na tom nebudeme trvat, posléze by bylo nesmírně obtížné, abychom to tam ještě zahrnuli. Proto moje prozba na kolegyni, pakliže se k tomu potom ještě budete vyjádřit, aby eh, bylo byla zahrnuta formulace, že i Evropský parlament by měl být zastoupen v tomto mezinárodní službě Evropské unie. Děkuji vám. Děkuji. Chci požádat kolegy, kteří žádali o slovo, aby eh, hovořili jen o té první části, aby tedy hovořili o výsledcích referenda, tedy aby hovořili o této obecné součásti naší diskuze. Posléze zpravodajka se bude zabývat podstatou věci těmi institucionálními aspekty, které se týkají zahraniční služby Evropské unie. La parola a... Slovo má kolega Kovačev. Много ви благодаря, господин председател. Аз също, както и много от моите колеги преди това, съм много доволен. Děkuji, pane předsedo. Já sám jako mnoho eh, mých předřečníků jsem velmi rád, že eh, Irové eh, smlouvu schválili. Jsem velmi rád, že irští občané eh, dokázali odlišit svůj vztah ke svému národnímu parlamentu a k Evropě která potřebuje novou reformovanou smlouvu, jako je právě Lisabon. Nesmíme zapomínat, že ta současná eh, finanční krize také eh, se na tom výsledku podepsala. Nebýt Evropské unie, eh, Irsko by zbankrotovalo, stejně tak jako Island. Proto také na Islandu dnes existuje pro evropské hnutí. Nicméně nepodporoval bych začlenování specifických ustanovení a výjimek pro jednotlivé členské země. Například v sociální sféře, v daňové oblasti a podobně, které získalo Irsko. Lisabon ale v žádném případě eh, nenutí členské země, aby eh, jak si mm, přistupovalo na určité závazky, jak eh, tvrdili aktivisté, eh, tedy odpůrci Lisabonské smlouvy na Irlandu. Předseda Barroso nějakou dobu počká, aby členské státy se mohly sami rozhodnout o tom následujícím postupu. Byl bych velmi rád, kdyby naše polští a čeští kolegové, kteří jsou zde přítomni, nám mohli říci něco o vývoji ve své zemi. Jsem si jistý, že polský prezident eh, Lisabon podepíše v několika dnech. Pokud jde o ty pokusy v České republice eh, zabránit vstupu Lisabonské smlouvy v platnost, myslím si, že takové pokusy stroskotají a doufám, že Lisabon začne platit ještě před koncem roku, tak aby komise už mohla být sestavená podle Lisabonské smlouvy. A potom, jak paní Mís už mm, představila svou smlouvu o vnější službě Evropské unie, potom se přihlásím o slovo ještě jednou a vyjádřím se i k této věci. Ještě bych chtěl dodat jednu drobnost. Eh, obdrželi jsme stanovisko. Je to stanovisko, které se opírá o iniciativu výboru, nebo jaký typ stanoviska to vlastně je? Jak kritičtí bychom měli být k té eh, eh, vnější službě Evropské unie? unie nebo budoucímu vysokému představiteli Evropské unie. Děkuji. Jedná se, jedná se, Sorry. Jedná se o zprávu uh, ústavního výboru. Kolega Vigenin má slovo. Thank you, Chair. Vigenin is... uh, děkuji, pane předsedo. Jmenuji se Vigenin. Vidím, že teď vedeme poměrně obecnou debatu Možná, že bychom si mohli vyslechnout nejprve tu prezentaci o té vnější službě Evropské unie, protože eh, ještě se musíme také vyjádřit k výsledku hlasování v Irsku. Eh, nás samozřejmě ten výsledek těší. My jsme byli pro Lisabon, vedli jsme tu kampaň už mm, během toho prvního referenda, teď jsme rádi, že na podruhé se to podařilo. Eh, ten výsledek bude mít velký vliv na Evropskou unii, jak na její vnitřní uspořádání, tak na eh, její jaksi vnější eh, působení tím se snad podaří ukončit tu instituční krizi nebo řekněme instituční nejistotu uvnitř Evropské unie a budeme eh, mnohem eh, silnější i tak navenek. Samozřejmě nás čeká ještě ratifikace v Polsku a v České republice. Jsem rád, že polský prezident už potvrdil své odhodlání dokument podepsat. znáte českého prezidenta. Nevím, zdali by bylo vhodné na něj vyvíjet nějaký velký tlak. Nevím, jestli by to vedlo k tomu kýženému cíli, ale jakmile polský prezident podepíše, tak bude jeden jediný člověk v Evropě, který eh, bude mít námitky proti Lisabonu. pokud Češi neratifikují smlouvu, tak ta institucionální krize v Evropské unii bude skutečně způsobena eh, Českou republikou. A Takže všechny důležité politické síly České republice musí se tohoto úkolu chopit. Je to vnitřní záležitost a vzhledem k tomu, že obě komory Českého parlamentu už smlouvu ratifikovaly, tak nevidím žádný jiný důvod, než je podivný charakter prezidenta republiky, který stojí v cestě ratifikaci Lisabonské smlouvy. E, britští konzervativci také musí Eh, jasně sdělit, že tento, že tyto jak se zprávy neoficiální, že existovala nějaká komunikace mezi Davidem Cameronem a Václavem Klausem v tom smyslu, že Češi zmrazí ratifikaci do té doby, než britští konzervativci se dostanou k moci. Myslím, že by britští konzervativci toto měli jaksi rozptýlit, tyto zprávy, protože není vůbec jisté, kdo povede Británii po volbách v příštím roce a A myslím si, že takovéhle podivné maníry by v evropské politice eh, neměly, eh, neměly mít místo. Musíme počkat eh, na rozhodnutí eh, rady. Můj osobní názor a názor socialistické frakce je takový, že by ta nová komise skutečně měla vzniknout už podle pravidel Lisabonské smlouvy. Musíme samozřejmě pokračovat v těch přípravách na hlasování o příští komisi podle stávajících pravidel, ale Hlasovat bychom měli už podle těch lisabonských pravidel. Samozřejmě, že tady ještě vysí otazník u eh, osoby eh, prezidenta. Je tady ten rozpor mezi Niskou a Lisabonskou smlouvou, takže musíme přijmout jasné rozhodnutí, zdali budeme mít eh, předsedu komise schváleného podle NIS nebo a tu komisi podle Lisabonu, to ještě zůstává nevyřešeno. Neberte to jako provokaci z mé strany, ale možná by bylo užitečné znova hlasovat o předsedovi Evropské komise, tak, aby toto bylo z právního hlediska úplně jasné. A konečně, jakmile bude Lisabon ratifikován, Rada a Barozo osobně bude mít velice důležitou úlohu. Bude také odpovědný za volbu prvního prezidenta Evropské unie a vysokého eh, zástupce Evropské unie. Musíme mít na paměti, že právní základ pro tyto dvě funkce bude existovat, ale je také velice důležité, aby ti lidé, kteří do těchto funkcí nastoupí, a opakuji ještě jednou, že si myslím, že ten vysoký představitel pro zahraniční politiku by měl eh, vzejít z řad eh, evropských socialistů tak, aby tady existovala, existovalo dobré rozložení sil mezi oběma hlavními politickými směry v Evropě. Parlament by do celého toho procesu měl být zapojen, měl by se účastnit těch diskusí o institucionálních aspektech. A bude to teprve začátek, protože nás čeká ještě hodně úkolů v zahraniční politice, v bezpečnostní politice. A naším úkolem je ovlivňovat ten proces a utvořit protože jsme na novém začátku, tak eh, musíme tu situaci utvářet tak, aby Evropská unie mohla hrát eh, skutečně důležitou úlohu v Evropě. Děkuji. Děkuji. Slovo má kolega Kasulidis. Thank you, chairman. Děkuji, pane předsedo. Především chci poznamenat, že Irové jsou suverénní stát a hlasovali pro a mají také právo hlasovat jinak, než hlasovali při předešlém referendu. Hlasovali pro smlouvu proto, že Rada jim, da, jim se jim zavázala u, uh, u témat, u kterých minulé Irové hlasovali proti. Nehledě na skutečnost, že veškerá témata, k ním se tyto závazky vztahovaly, nejsou tématy, které by byly součástí eh, Lisabonské smlouvy. Eh, nicméně žádná kampaň se nesnažila o to, aby svedla eh, lidi na cestí. Došlo k finanční krizi. Finanční krize ukázala, jak vzájemně provázaný je náš osud a jak zásadní je být součástí. Nezapomínejme na Island, který eh, projevil vůli vstoupit do Evropské unie právě proto, co, čím prošel, co si vytrpěl od začátku finanční krize. Eh, jako země, která měla svou malou měnu a byla mimo Evropskou unii a těžko odolávala zahraničnímu tlaku. Kdyby Irové měli hlasovat znovu a znovu, aby konečně hlasovali pro. Co ale teď chtějí udělat Toriovci? To je přesně to samé proti, kdo využívají daného argumentu. Velká Británie prostřednictvím dolní a horní sněmovny a podpisu královny ratifikovala Lisabonskou smlouvu. A teď se někdo pokouší nyní e, změnit toto stanovisko. Je samozřejmé, že mnozí z nás podceňují, co znamená reprezentativní demokracie. My zde v parlamentu jsme proto a rozhodujeme proto, e, že e, jsme zástupci, demokraticky zvolení zástupci lidu. A Lisabonská smlouva právě e, proto využívá rozhodnutí takto demokraticky zvolených zástupců, což má stejnou váhu jako referendum. Někdy ovšem eh, Někdy ovšem se setkáváme s tím, že v referendu lidé se rozhodují eh, jinak, než eh, na co jsou vlastně kladeny otázky v referendu. Co se týče prezidenta Václava Klauze v Praze, těžko Měli bychom vyjádřit eh, že prezident Klaus nemůže čekat na volby ve Velké Británii a zdržovat tím eh, ratifikaci. Musíme počkat na rozhodnutí ústavního soudu v České republice. Mezitím otázky různé byly zodpovězeny jak německým ústavním soudem, tak českým ústavním soudem. A věřím, že záhy Český ústavní soud rozhodne a prezident Klaus eh, tedy pak podepíše Lisabonskou smlouvu a ta bude finálně ratifikována. Jakmile vstoupí v platnost, jakmile se stane zákonem Evropské unie, tak, a tím skončím, pane předsedo, žádná země už nemůže si brát eh, jako rukojmí zbytek Evropské unie. Ať už Toriové plánují, co chtějí s referendem, tak, budou, tak by museli eh, k tomuto přesvědčit dalších 26 členských států. K tomu, co řekl pan Vigenin ohledně panu předsedovi Barozovi. Myslím, že jednou proždy je otázka předsedy komise vyřešena. Nemyslím si, že by se dala spochybnit legitimita protože získal většinu jak podle Lisabonské smlouvy, a kdyby byla spochybněna jeho legitimita, tak by byla spochybněna i legitimita. Byla, měla by být spochybněna legitimita i tohoto parlamentu. Grazie, ultimi tre inter... Poslední tři řečníci. Prosím, hovořte stručně. Del parere del, del relatore. A diskusi uzavře navrhovatelka. Slovo má paní Luling. Kolega Lösing. Pardon. Já vielen Dank. Děkuji mnohokrát. Dnes se tady hodně hovořilo o demokracii v Německu v řemeslných kruzích máme výrok, který zní, co se nehodí, je učiněno tak, aby, se to, aby to pasovalo. Já mám o Irsku takový dojem, že tady eh, jako by to byla určitá parola heslo pro demokracii a to se mi zdá být poněkud podivné. Svoboda mínění, referenda, ehm, právo na názor, spoluurčování, to jsou všechno demokratické pojmy, které jsou dobré a správné, ale demokracie je křehká jaká. V Itálii máme demonstrace za svobodu názoru. Jistě v Itálii eh, v zákonech jistě není zakázáno vyjadřovat svobodný názor, ale opravdové právo na svobodný názor může kontrolovat ten, kdo má, své, kdo má svrchovanost. A já jsem v irském referendu konstatovala řadu věcí, které podle mého názoru jsou proti pravidlům. Chtěla bych se například zeptat, zda instituce Evropské unie vlastně by neměly mít povinnost, aby se nevměšovaly do takových procesů, jako je referendum jedné země. E, naopak celá řada členů komise cestovala do Irska proto, abych se tam e, účastnili kampaně pro. Používali se prostředky Eh, proti irskému právu, například prostředky vlády, alespoň tak jsem se doslechla, byly použity také prostředky členů Evropského parlamentu, proto aby se financovala kampaň za ANO. Existovaly podměny jako Ryanair. Ano, podniky smějí, zda to je tedy demokratické, oni mají Mm, prostě tisíce, které investovali do této kampaně. Ale ráda bych zopakovala jednu otázku. Je to skutečně demokratické a je to v souladu s právem, pakliže se zástupci Evropské unie, v tomto případě jako například zástupci komise, tak masivně Eh, zapojují do procesu vytváření názoru mínění v určitém národě. Kolega Brok také hovořil o tom, že tady existovala celá řada pomluv týkajících se Lisabonské smlouvy. Tady se teď chválí, že Evropský parlament by Lisabonskou smlouvou získal větší právo spolurozhodování. Ale já se teď ptám, jsou to substanční práva s ohledem na to, jak posílat například vojáky do jiných oblastí, v článku 36 jsem si přečetla, že ani Evropský parlament, ani ústavní soud tady nekonstatovali žádná práva spolurozhodování v otázkách války a míru je rozdělení moci na úrovni Evropské unie takřka odstraněno podle mého názoru. A váš názor na to by mě opravdu zajímal.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 Eh, sestavování ratifikačního zákona. Byla to velice živá debata tehdy a mohu vás ujistit, kolegové, že polský prezident podepíše smlouvu brzy, já věřím jeho slovu a jsem přesvědčen, že k tomu dojde záhy. Tehdy mm, za projednávání zákona v Polsku, jsem si myslel, že to nebude snadný proces ani v Polsku, ani jinde, ehm, protože se probírala celá řada různých témat. Myslím, že dobrou zprávou z irského referenda je to, že nyní máme skutečně Evrops, ehm, evropskou debatu vedenou v členských státech. Veřejná debata tohoto typu která je vedena eh, ohledně smlouvy a ohledně jejího obsahu. Tato smlouva není tak dobrá, jak oni prohlašují její eh, zásadní eh, zastánci. Nicméně není ani tak špatná, jak tvrdí její odpůrci. Jde o to, že je třeba spolupracovat a vyjednávat v různých obtížných situacích a v institucionálním smyslu je smlouva pokrokem. Umožňuje vytvoření takových institucí, které budou pomáhat hladšímu fungování Evropské unie. Například je to eh, předseda Evropské rady. Ale kdo to bude? Bude to jakýsi moderátor nebo, nebo to bude eh, člověk, který bude vést radu pevnou rukou? To je určitá otázka. A e, na základě těchto otázek si musíme také volit, kdo bude tedy předsedat. Smlouva také vyjasňuje úlohu EU ve vnějších vztazích. Řada ústavních soudů v členských státech už rozhodla o Lisabonské smlouvy a chci vám, vám připomenout eh, rozhodnutí Ústavního soudu v České republice také a velice zásadní rozhodnutí v Karlsruhe, neboli v Německu, které se vztahuje k úloze národních parlamentů a vztazích s Evropskou unii. koncepce subsidiarity je stále důležitější a my v Evropském parlamentu bychom měli víc přemýšlet o tom, jak budeme jako parlament rozvíjet strukturované vztahy s národními parlamenty. Přednedávnem jsem ještě eh, předsedal ve svém národním parlamentu výboru pro zahraniční věci. A proto mne velice zajímalo, jak zajistit hladké fungování, hladké vztahy Přesně to, co totiž si nepřejeme, je, aby národní parlamenty měly dojem, eh, že je Evropská unie nebrdo dost vážně a že, Lisabon, že možnosti Lisabonské smlouvy nejsou patřičně využívány. Co se týče hladkého fungování Evropské unie, podle Lisabonské smlouvy bude v institucionálním smyslu toto záviset na schopnosti spolupráce všech aktérů. Tady nelze nechat si něco nadiktovat nějakou smlouvou. Je třeba mít dobrou vůli. Myslím, že britská zkušenost je ojedinělá viděli jsme, že došlo k dokončení ratifikačního procesu a ten není spochybňován. Děkuji. Jako poslední kolega Preda. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea și eu să salut uh, rezultatul referendumului din Irlanda. M-am bucurat. Děkuji. Irlandezii au votat... Uh, eh, chtěl bych také uvítat výsledek eh, irského referenda. Jsem velmi rád, že Irové smlouvu schválili. Samozřejmě opakování referenda eh, není důvodem pro nějakou větší eh, důvěru. To nepůsobí důvěryhodně. hodně eh, ale výsledek této nedůvěry musí být zastřen naprosto jednoznačným výsledkem, eh, protože to ano bylo opravdu, eh, mělo velký náskok. Kdyby ten výsledek byl těsný, tak by ta nedůvěra vůči opakovanému referendu byla určitě větší. Velmi rád slyším to, co tady před chvilkou zaznělo, že polský prezident dodrží slovo a podepíše smlouvu tak, jak přislíbil. A vzhledem k tomu, co říkala paní Lunáček, ehm, že totiž strany berou smlouvu vážně. Chtěl bych jenom říci, že politické strany opravdu odvedly velký kus práce a podařilo se jim Eh, smlouvu nakonec prosadit v kontextu hospodářské krize. Je to možná trošku překvapivé, ale není to poprvé, kdy Evropa dělá politické pokroky v době politické krize. A ještě větší paradox je, že prezident členské země České republiky se přidává ke slibům opozice. Pan Cameron není eh, jaksi ve vládnoucí straně, může se dostat k moci příští rok, ale je to dost zvláštní eh, ten postup českého prezidenta, ale souhlasím s tím, co řekl pan Vigenin, že totiž bychom neměli eh, vyvíjet nějaký nátlak na českého prezidenta, protože to by asi nevedlo k tomu kýženému výsledku. Eh, doufám, že eh, český prezident nevsadí na eh, politický vývoj ve Velké Británii, pokud jde o rozhodování ve věci Lisabonské smlouvy. Pokud jde o hlasování o panu Barozovi, myslím si, že hlasování o jeho jmenování do funkce bylo naprosto legitimní a nemá se opakovat. To myslím, že by byla velká chyba. Děkuji. Grazie. Děkuji. Předám slovo navrhovatelce návrhu stanoviska. Mr. President, colleagues, Pane předsedo, vážení kolegové, teď konečně dostávám příležitost um, vás eh, obeznámit se zprávou o eh, evropském Evropské externí službě. Tady už eh, zazněly nějaké poznámky k tomu časovému harmonogramu a vím, že ten harmonogram je skutečně napjatý. Eh, důvody, které k tomu vedly, jsou následující. Eh, pan kolega Brok pracoval už na tom návrhu zprávy a výbor pro ústavní záležitosti a konference předsedů se rozhodli odložit diskusy o e, tomto tématu až do doby, kdy budeme vědět, jaký je výsledek irského referenda. Omlouvám se. Omlouvám se. E, Irské referendum se konalo teprve v pátek a e, o zprávě pana Brocha se diskutovalo dnes ráno a teď e, se tedy dostává na program v našem výboru e, moje stanovisko. Ale my jsme se rozhodli společně se službami které konec konců za to ne, neodpovídají, protože to jsou naše politická rozhodnutí, takže by bylo nespravedlivé říkat, že sekretariát eh, jak si je vinen tím, že ty texty byly rozdány tak pozdě. Je to v důsledku toho, že my jsme nechtěli ten text překládat dřív, než se obeznámíme s výsledkem irského referenda. Každopádně ta časová lhůta byla pro podávání pozměňovacích návrhů byla odsunuta ze zítřka na 8. října, což je čtvrtek v poledne. Takže máte aspoň trošku času, aspoň trošku více času, než jsme měli mít původně. Takže takový je náš časový harmonogram. Předpokládám, předpokládáme tedy v obou našich výborech, že hlasování bude v pondělí ve Štrasburku ve výboru a o několik dní eh, později na plenárním zasedání rovněž ve Štrasburku. Proč chceme, aby se hlasovalo na příští plenárce ve Štrasburku? Protože ty texty by byly už schválené před tím neformálním summitem, který se koná několik dní poté. Jak víte, švédské předsednictví chce eh, pohnout s tou diskusí o těchto tématech, o tom, jak si eh, jmenování do těch funkcí evropského prezidenta a tak dále. A všichni čekají, že se vážně začne jednat o těchto otázkách už na tom neformálním summitu. Takže by bylo dobré, aby naše stanovisko jako parlamentu bylo už předem známé. To je ten důvod, proč tak spěcháme. Vím, že to je nešikovné, ale doufám, že chápete politické důvody které nás k tomu vedou. Teď se dostávám ke svému stanovisku. Začíná několika obecními poznámkami, v kterých samozřejmě vítáme výsledek irského referenda. Doufali jsme, že ten výsledek bude eh, pozitivní, takže jsme to také zmínili v tom našem dokumentu. Potom tam hovoříme o změnách, které to způsobí v zahraničních věcech. Eh, jedna z těch změn bude, že ten vysoký představitel Evropské unie bude také místo předsedou Evropské komise a bude mu sekundovat právě ta služba pro eh, externí akci. Evropský parlament tady sehrál důležitou úlohu, protože Eh, vytrvale žádal o to, aby byla ustavena, eh, jak se diploma, aby byl ustaven jaksi diplomatický servis, diplomatická služba Evropské unie. A vzhledem k těm eh, rozpočtovým následkům, důsledkům, které to bude mít, tak věříme, že včasný a podstatný dialog s Evropským parlamentem je nutný k tomu, aby tato služba mohla začít efektivně fungovat a k zajištění toho, že také bude mít dostatečné finanční zdroje. A potom se obracíme na vysokého zmocněnce, aby předložil své návrhy, jakmile to bude možné. A musí respektovat ten nadcházející principy. Eh, ta služba musí být zřízena eh, v rámci eh, rozpočtového limitu komise a musí jaksi, napomáhat vysokému zástupci Evropské unie v zahraniční, pro zahraniční politiku. To se může zdát zvláštní, ale je to, věřím, logické, je to logický následek toho způsobu, jakým jak si ta, to, to dvojí zařazení toho vysokého zmocněnce bylo koncipováno a vepsáno eh, do Lisabonské smlouvy. A doufám, že je to přesně ta stejná pozice, Eh, se kterou počítá také kolega Broch ve svém dokumentu. Také tady zdůrazňujeme, že tato eh, služba mm, bude mít na, eh, na starosti jak zahraniční, tak bezpečnostní politiku, kterou teď mm, má na starosti DG Relax. Ehm, měla by také předložit jasný návrh toho, jak další eh, související služby budou eh, uspořádány v tom novém institucionálním, v té nové institucionální struktuře. Eh, podle nás také humanitární pomoc by měla být nedílnou součástí zahraniční politiky EU a důrazňujeme, že nacházíme vážné důvody k tomu, aby právě tato oblast byla také zařazena do té nově vznikající služby. Ehm, my jsme to formulovali takto, aby v tomto bodě, a v této fázi Takže si myslíme, že ty další oblasti, jako třeba obchod, by neměly už v této fázi být zahrnuty do pole působnosti té externí služby. Zdůrazňujeme, že ta služba také ehm, musí obsahovat jednotky pro eh, krizový management, Eh, například také eh, vojenský, i když tedy ten eh, vojenský personál může být odlišný od toho civilního personálu. A zdůrazňujeme, že sdílení informací spravodajských, práce spravodajských služeb je klíčové pro práci za vysokého zmocněnce pro zahraniční politiku. Žádáme vysokého zmocněnce na to, aby, eh, aby eh, dbal na vhodnou volbu eh, zaměstnanců této služby z řad pracovníků, jak si rady a tak dále a také z členských států. Bude to profesionální diplomatická služba, která bude muset mít odpovídající um, personál a apelujeme na to, aby mm, to najímání personálu proběhlo podle všech pravidel a eh, aby také respektovalo jaksi správné geografické rozložení. zaměstnanci této externí služby eh, budou pracovat podle stejných pravidel jako zaměstnanci ostatních institucionálních složek. To může vypadat banálně, ale myslím, že je to důležité, protože pro hladké fungování té služby, jakékoliv služby, je důležité, aby lidé, kteří tam pracují, pracovali za stejných podmínek a za podobný plat. Pokud tomu tak není, tak vždycky dochází k určité rivalitě a to dělá zlou krev, není to dobré. A dále tam zdůrazňujeme potřebu vhodného vzdělávání eh, personálu. abychom skutečně zajistili evropskou a světovou úroveň této diplomatické služby. Jde nám o eh, diplomatické vzdělání, společné eh, školení eh, v, tom, v těch diplomatických oblastech, které zajišťují, zajišťují, zajišťuje Evropská diplomatická akademie. Další bod tam hovoříme o těch nadcházejících evropských delegacích, které Eh, považujeme za nedílnou součást eh, Evropské externí služby. A tyto delegace Evropské unie by měly získávat instrukce a měly by podléhat dohledu toho vysokého zmocněnce a administrativně by tvořily eh, součást komise. Takže tady vlastně navrhujeme, aby ty delegace, které existují dnes na komisi, se přeměnili na delegace Evropské unie. Administrativně by eh, jaksi byly zaštítěny komisí, i když by byly instruovány tím vysokým zmocněncem a mm, podléhaly by také tomuto zmocněnci. Eh, vysoký eh, zmocněnec pro zahraniční politiku by měl také informovat náš výbor Případně bychom mohli změnit tu formulaci na informovat parlament, tedy výbor pro zahraniční politiku o e, nominaci na vysoká místa v té externí službě může také uspořádat slyšení s těmi nominanty, pokud e, o to výbor požádá. E, vysoký zmocněnec by také měl jednat o interinstitucionální smlouvy s Evropským parlamentem, zejména pokud jde o různé ožehavé otázky důležité pro hladkou eh, spolupráci mezi institucemi. Eh, delegace ve třetích zemí doplní ty stávající diplomatické mise členských států a bude také možné zlepšit efektivitu vzhledem k tomu, že ty současné evropské delegace v mnoha zemích by mohli jak si eh, řešit také otázku šengenských víz. A konečně tady se dostávám k bodu, eh, kde se stanoviska různí od eh, toho dokumentu, který navrhuje kolega Broch, takže vás na to upozorňuji. Tady vyzýváme komisi, radu členské země a vysokého zmocněnce, aby se zavázal mm, k přijetí jaksi ambiciozního plánu pro eh, zahraniční akci Evropské unie, protože eh, nějaká postupně utvářená agenda by mohla být eh, riskantní a mohla by vést také k plítvání jak financemi, tak lidskými zdroji. A konečně se zmiňujeme o naší rozpočtové pravomoci a zdůrazňujeme, že všechny aspekty založení této služby musí spadat pod kontrolu rozpočtových orgánů podle smlouvy. Proč jsem tam zahrnula ten um, předchozí bod? Protože mám obavu, která je často podceňována, když hovoříme o e, zakládání nové služby, že totiž existuje obrovská síť delegací komise, kde pracuje asi pět tisíc e, lidí, kteří pracují ne nutně jako diplomaté, ale prostě pracují e, v různých generálních ředitelstvích, agenturách a tak dále, které jsou určitým způsobem spjaty se zahraniční politikou. Pokud máme na paměti tuhle situaci, tak jsem vlastně rozhodneme proto, že mm, ustavíme tuto novou službu, tak tady hrozí riziko konkurence mezi delegacemi komise, které budou fungovat dál a tou novou službou. To bude velmi obtížné po určitou dobu. Vím, že členské státy se neschodují, Některé upřednostňují eh, strategii velkého třesku, přetransformovat eh, okamžitě ty delegace komise do těch eh, nových delegací EU. Některé chtějí tu transformaci mm, provádět postupně, některé chtějí jaksi začít jenom na některých místech, třeba v Ženevě, v New Yorku a tak dále. A myslím si, že pokud zvolíme tuto cestu, tak bude skutečně panovat ta rivalita, bude mm, se plítvat, bude se dublovat práce a nejsem si jistá, zdali to je eh, to nejlepší řešení, které můžeme zvolit. I když si uvědomuji, že nějaký velký třesk nastane a bude velký, o tom není pochyb, ale chci tady eh, zdůraznit to riziko, že bychom skutečně tím eh, podporovali eh, tu rivalitu. Eh, děkuji vám za pozornost a děkuji také sekretariátu komise, který nám moc pomohl. Děkuji. Grazie. Allora, sul parere... Děkuji. Kdo se chce vyjádřit ke slovům zpravodajky, pan Brok? Pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, máme a paní Nec to zdůraznila. A já musím udělat několik doplňujících poznámek k jejímu stanovisku, jak zdůrazňovala respekt před irskými voliči, ale musíme také vidět, že na úřednických kolejích v jiných domech rady a komise se také pilně o tom přemýšlelo. Tato zahraniční služba bude co do vybavení nesmírně důležitá. Jednali se o stvárňování vztahů, zahraničních vztahů Evropské unie pod vysokým představitelem, a je třeba říci, že tento vysoký představitel bude zároveň místo předsedou komise, podléhající kontrole parlamentu. My jsme už v konventu prosadili, aby tato zahraniční služba byla rozhodnuta radou, ale se souhlasem komise po slyšení Evropského parlamentu. To znamená, že Evropský parlament si musí vyhradit vlastní konzultační proces s vlastní zprávou. To, co teď učinila paní Nec eh, ve spolupráci s naším výborem, je, co si představujeme jako možnost vyjednávání pro jednání s komisí a možná, že dojde k kompromisům. A vždycky, když se jedná o vyjednávání mezi institucemi, je třeba eh, dospět ke kompromisům. Já bych se rád přiklonil k tomu návrhu, který tady přinesla paní Nic, aby tato zahraniční služba byla připojena ke komisi. Existují rozhodnutí z pléna, kde se říká Administrative Budgetary Association to the European Parliament. Ve smlouvě je napsáno, že zahraniční služba má charakter sui generis, to znamená ne svébytný, v tom případě by tam stalo svébytný. Ale to ale také není ani žádná agentura. Nemůžeme to srovnávat s agenturou pro eh, potraviny eh, co se týče institucionálního charakteru a všech rozpočtových otázek a všeho, co s tím souvisí tato součást komise musí být eh, řízena sui generis, protože tady jsou různé příslušnosti, protože v oblasti obrané politiky je kompetentní rada, čili musí být zaručeno, aby toto místo pod vedením místo předsedy nezasahovalo do otázek tam, kde je rada kompetentní, či aby byl jaksi prodlouženým ramenem rady právě v otázkách obrané politiky, aby zaujímal stejnou pozici například teď také, teď, co se týče otázek související s personálem, jednotliví národní experti eh, s těmi se musí nakládat jinak, než jak je to v případě komise, protože tady vlastně se to týká těch tří institucí a rady komise a jednotlivých států. To, co tady bylo řečeno o vzdělávání, o vytváření toho sboru kvalitního, musíme být schopni mm, ty otázky prostě všechny dát mm, do souvislosti a já si myslím, že to, na co poukázala paní Nic a co přidala vlastně do mé zprávy obohacením, tak abychom mohli dospět k většině politických, politické, promiňte, k politické většině případně rozhodnutí, ke kterému musíme dospět co nejrychleji eh, tak, jak již řekla paní Nec, tady se jedná i o otázky administrativy, ale také o zájmy tohoto našeho výboru. A je klíčovou otázkou, zda budeme odpovídajícím způsobem tedy zapojeni do možností kontroly už od prvopočátku, jak už jsem řekl na základě slyšení, počínaje tedy tím slyšením před zvolením vysokého reprezentanta až po otázky průběžné kontroly a nesmíme připustit, aby otázky, které jsou v komunitární kompetenci, aby byly pouze v otázkách komise. Proto tady je otázka, zda budeme mít parlamentní kontrolu zahraniční politiky, protože nemůžeme připustit, aby tady rozhodovala prostě komise. Dovolte, pane předsedo, abych učinil ještě jednu poznámku, která učinila má kolegyně z úplné levice, z okraje levice, která už tady se nenachází v sále. Ich möchte feststellen. Rád bych konstatoval, a to je rozsudek ústavního soudu, abychom tady neměli žádná nedorozumění. O nasazení vojáků se rozhoduje podle jednotlivého národního ústavního práva a také v mé zemi je to tak, že spolkový ústavní soud konstatoval, že toto je v kompetenci národního Eh, eh, eh, v kompetenci jednotlivých států. A já bych vehementně tady prostě rád varoval před tím, co tady šíří levice, že by bylo možné mít nasazení vojáků Tady prostě to je kompetence jednotlivých národních parlamentů a e, co se týče nákladů operací a celé řady dalších otázek, tady na tom se podílí Evropský parlament. Neexistuje žádná otázka, kterou by se nezabýval parlament v této otázce. Čili neměli bychom skutečně e, si nechat na hlavu sypat takovéto pomluvy. To jsou pomluvy, které prostě se hlásaly i v Irsku a neměli bychom připustit, aby občané byli považováni za považováni za hlupáky, aby se domnívali, že v těchto otázkách parlamenty nerozhodují. A tady bych tedy varoval před levicí, která tady obhajuje jakousi tradici, na kterou se odvolává, ale to rozhodně není demokratický základ, když se podíváme na dějiny jednotlivých stran. A, měli, a skutečně levice mi tady nebude poučovat o demokratických základech. Děkuji. Slovo má pan Vigenin. No, okay. Allora il collega onorevole Kovacev. Kolega Kovacev tedy. Thank you very much, Mr. Chairman. Thank you very... Děkuji, pane předsedo. Děkuji také paní Nice a paní eh, Bro, panu Brokovi za tak jasná vyjádření, protože teď je mi mnohem jasnější, jaká je situace jaké je stanovisko parlamentu. Na základě tohoto stanoviska tedy můžeme diskutovat s Evropskou komisí, s radou o budoucí diplomatické službě Evropské unie. Rád bych se zmínil o třech eh, tématech, které se týkají eh, právního základu této služby, jaký druh služby by to měl být a také bych se chtěl zabývat personálními otázkami. Jak říkala paní Nice, Jedná se o některé externí akce, jako je rozvojová, eh, rozvojová politika, ty by měl být součástí práce této služby, ale eh, otázka mm, obchodní politiky a rozšiřování by měla eh, být vyloučena z jejího rozsahu. Jakým způsobem to bude provedeno? Proč tady sami nezařadíme naše stanovisko a proč tu nevyjádříme rovnou, že obchodní politika by měla být vyloučena z působnosti diplomatické služby? Ještě další věc, o které se chci zmínit zde ve výboru, a to je právní status diplomatické služby. Buď by to měla být agentura, anebo nějaká entita Evropské unie, aby měla vyšší stupeň finanční autonomie. Ale samozřejmě by se eh, by ty náklady měly být eh, výhodné. Je třeba tedy zjistit, jakým nejlepším způsobem ustanovit tuto, tento nový útvar. Za to tedy má být agentura či něco jiného. Třetí poznámka, to je z bodu 5b návrhu stanoviska a tam se jedná o nábor a e, to, že nábor má být prováděn e, spravedlivě, e, veřejnými způsoby a mělo by docházet, měl by být vytvořen eh, náborový výbor, selekční výbor, který by stanovil pravidla a postupy, na který by se shodly instituce s členskými státy na základě výběrových kritérií. Neměli bychom brát vohu jen eh, zeměpisnou eh, vyváženost, ale i další aspekty vyváženosti, například podobné jako pro Evropský parlament, to je degresivní proporcionalitu pro uh, diplomatickou službu. Vím, že máme ještě den na pozměňovací návrhy a já některé z nich předložím. Děkuji. Děkuji vám, kolegové. Ještě mám sedm žádostí o slovo. Vzhledem k tomu, že máme končit ve 12.30, máte každý dvě minuty. Prosím, respektujte tento čas, aby i ostatní mohli promluvit. Učiňte to pro své kolegy. Pan Sever. Děkuji. Pokud tu máme společné zájmy, měli bychom mít společnou politiku. Já mám za to, že máme společné zájmy a zahraniční politika by měla být syntézou těchto společných zájmů. Problém spočívá v tom, že v současnosti Nemáme společnou zahraniční politiku Evropské unie. My jsme si rozhodli s Lisabonskou smlouvou, že vybudujeme aspoň institucionální koherentnost, že se budeme snažit tedy a pokoušet eh, najít společné stanovisko v našich externích akcích. Abychom byli koherentní, potřebujeme na nějakou zahraniční službu. A ta může být koherentní pouze tehdy, pokud bude součástí struktury komise. Pouze pokud budeme mít rozpočtovou kontrolu na touto službou a pokud budeme mít parlamentní dohled na touto službou. A pokud tato služba bude zahrnovat veškeré činnosti související s externími akcemi, což znamená také rozvoj, rozvojovou pomoc, to je i mezinárodní obchod a, a další aktivity, které mají nějaké externí dimenze. Takže jsem přesvědčen, že tato zpráva Elmara Broka, já jsem byl silným zpravodajem v AVKu, je dobrou zprávou. A jediné úsilí, které teď musíme vykonat před závěrečným hlasováním, je zjistit, zda můžeme nechat to otevřené eh, dveře oběma postupům, jak tomu velkému třesku, tak postupnému budování, protože samozřejmě je jasné, eh, že je důležité Eh, mít vytyčený směr hned od samého začátku. Tak, teď eh, lhůty. Musíme eh, mít možnost vytvořit stanovisko, než rada se začne o to zajímat. Budeme mít následně i další příležitosti zabývat se Eh, rozhodnutím rady a snažit se je pozměnit. Ale důležité je, abychom teď především získali hm, podporu pro tuto zprávu a abychom ji dokázali odhlasovat co možná nejdříve, aby je, měl, je měla rada k dispozici, až bude jednat. Děkuji. Kolega Galer. Děkuji mnohokrát podporuji stanovisko kolegy Nejcové eh, ke zprávě Elmara Broka a rád bych jenom krátce poukázal na několik málo bodů z mé práce ve výboru pro rozvoj je nesmírně důležité, abychom skutečně tuto oblast politiky samozřejmě spolu, jak se, abychom tam měli také své slovo. Eh, máme tady různé aspekty, ať už to jsou aspekty bezpečnostní, ekonomické, ale mm, prostě je nutné, abychom měli jednu společnou politiku a proto všechny tyto aspekty musí také být zohledněny v té zahraniční službě kolegyně tady decentně upozornila na to, že bychom se měli také zaobírat personálními otázkami. Já jsem rozhodně toho názoru, že každý delegát k EU, který je zasílán do světa, by předtím se měl objevit tady v našem výrobu, protože někdo, výboru, promiňte, někdo, kdo nás reprezentuje navenek, musí také být schopen obsat v našem výboru, protože eh, vzbudili u nás nějaký bezmocný dojem, tak by asi moc slávy by v zahraničí taky neudělal a nehájil by eh, dostatečně naše zájmy. Na tom bychom měli trvat. Poslední bod v této souvislosti. Ano, stejně tak, jako se praví v 5a, je třeba být to v limit komise, zahraniční služba musí být umístěna tam, ale přece jenom bych rád měl tuto službu separátní už z toho důvodu, abychom při jmenování delegátů neměli takovou situaci, aby najednou úředníci z celé komise se tady ucházeli o místa a aby prostě propukl boj v jednotlivých generálních ředitelstvích, kdo se stane eh, delegátem. To by měla být eh, záležitost taková, že přece do našich států také neposíláme nikoho jako velvyslance který je třeba odborníkem pro otázky dopravy. Eh, tady prostě bychom měli mít určité oddělení, aby ne celková administrativa komise měla pocit, že se tady do toho může vněšovat. Děkuji vám. Grazie molte. Děkuji. Slovo má pan Petering. Pane předsedo, já to zkrátím, protože už jsem měl jednou slovo. Já souhlasím s obecnou orientací. Eh, já navrhnu pozměňovací návrh který možná, a to musím ještě projednat s mými politickými přáteli, by mohl mít následující slovní znění k 5G. Evropská zahraniční služba musí zabezpečit, aby ve v jeho zastoupeních eh, měl Evropský parlament kontaktní osoby, eh, které umožní a zaručí spolupráci s Evropským parlamentem v závorce například při doprovázení parlamentních kontaktů ve třetích státech závorka zavřít. To znamená, že od počátku budeme trvat na tom, aby abychom byli zapojeni do struktur vhodným způsobem a ve zprávě Broka je to také ještě obecněji vyjádřeno, ale možná, že by bylo dobré, paní kolegyně, kdybychom to tady ještě jednou takto uvedli. Děkuji vám. Děkuji. Jako další promluví paní Luňáček. Děkuji vám, pane předsedo. Já si myslím, že se široce shodneme s návrhem stanoviska paní Nice a chci za to poděkovat. A je tu pár věcí, o kterých se chci zmínit. Myslím, že by měly být součástí textu. Za prvé to ta 5b, bod 5b, kdy se hovoří o novém institucionálním nastavení a o vztazích eh, eh, této služby vnější vztahu. Myslím, že to je třeba že je třeba do eh, pole působnosti eh, zabudovat i budování míru, eh, ochranu životního prostředí a další. Hmm, já vím, že padne řada pozměňovacích návrhů, ale bylo by tam třeba zapracovat. Potom rozvojová politika by měla být také zlačena do té služby. Všichni asi víme, kdo jsme pracovali na rozvojové pomoci, že, že součástí mož, ti, kdo se zabývají rozvojem, se obávají, že jejich činnost už nebude chápana tak důležitá jako dřív, takže je třeba i zohlednit otázku rozvoje rozvoje politiky. Souhlasím s tím, co řekl pan Petering ohledně Evropského parlamentu. Co se týče eh, Diplomatické akademie Evropské unie, to je také mm, velice dobrý nápad, podle mne. Ale měli bychom využívat sítě, které už existují. Víte, je tu celá řada národních eh, institucí, institutů a sítí, mnoho lidí ještě pořád přemýšlí striktně eh, v zahraniční politice svého národního státu. Takže to je také třeba brát v úvahu. Ale osobně chci ještě poznamenat následující. Jsem pro rychlý postup, jako tam hovořila paní Nates. Protože může dojít k té rivalitě, o které jste hovořila, pokud nebudeme postupovat rychle. A na závěr, opravdu si myslím, že je důležité Eh, myslet také na eh, vyváženost zastoupení mužů a žen v této zahraniční službě. Děkuji vám, paní Luňáček, říká pan předseda. Eh, pan, Stra- pan Strasser má slovo. Děkuji, pane předsedo. Stručně a krátce. Eh, předložené stanovisko a zprávy eh, v celku eh, doznávají mé plné podpory. Děkuji také za jejich vysvětlení a jsem také za, aby, jak již bylo tady zmíněno, se skutečně postupovalo v této otázce rychle. Za druhé bych chtěl vyloženě podpořit záměr, který vyjádřil pan Petering ve svém slově. Je strašně důležité, aby už od prvopočátku bylo zabezpečeno, aby Evropský parlament byl součástí toho všeho a aby byla tedy zaručena také podpora parlamentu. Eh, jakmile to bude upřesněno, bude to jistě eh, podepřeno i mnou, prostě má to mou podporu. A jinak bych chtěl požádat o to, abychom napřímili naši pozornost, a to je moje poslední vlastně poznámka, Eh, to, co se uvádí ve zprávě eh, eh, Broka, aby existovalo do budoucna společné vzdělávání, aby tady existovala prostě nějaká Evropská diplomatická akademie, má prozba je, aby se stavilo na dop po dosavadních pracích, které proběhly zatím v, to, v té upevňující se sítě jednotlivých národních diplomatických akademií a aby se prostě využily zkušenosti. do budování eh, té budoucí Evropské diplomatické količ. Děkuji vám. Grazie. Děkuji. Jako poslední? Ne, předposlední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 ukazuje eh, šíři našich zdrojů. A tyto zdroje se tříští, takže se musíme ptát, zdali eh, se s touto situací smíříme i v budoucnosti. A nebo zdali se raději budeme soustředit na Evropskou službu pro eh, externí akce. Tady samozřejmě musíme mít nějakou interinstitucionální smlouvu. Ten vysoký zmocněnec, který bude mít dvojí funkci a bude muset nějak eh, směřovat eh, vlastně to stanovisko rady a komise, ale souhlasím s tím, co řekl pan Petering, že totiž parlament by měl být zapojen do této evropské služby. A souhlasím také s tím, co řekl řekl náš bulharský kolega, že totiž musíme přihlížet k principu reprezentativnosti, totiž eh, musí být zachována rovnováha mezi institucemi a mezi členskými zeměmi. Myslím si, že tak bychom měli postupovat. A samozřejmě o těchto aspektech budeme muset uvažovat. Myslím si, že tato služba by měla být založena na názorech Evropského parlamentu tak, aby ten obraz těch, který nás reprezentují, byl jasný. Jako poslední Lokbiller. Děkuji, pane předsedo. Eh, je to sice poslední bod, ale ráda bych eh, tady eh, přednesla důležité doplnění. Podporuje toto stanovisko, ale konstatuji, že při výčtu důležitých zahraničně politických, politických oblastí tady není žádná reference na politiku lidských práv a proto bych ráda, aby pod bod 5b se to uvedlo, protože ochrana lidských práv a podpora lidských práv je skutečně mm, jednou z priorit ve všech všech oblastech a mělo by to být součástí i zahraniční evropské politiky. Ještě k tomu včas předložíme pozměňov, doplňující návrh. Děkuji vám. Prima di lasciare le conclusioni alle Než ponechám možnost zpravodajce, aby uzavřela debatu ve čtvrtek, je v poledne lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů. Jazykem musí být angličtina. Děkuji a předávám slovo zpravodajce. Pane předsedo, vážení kolegové, chci poděkovat všem za příspěvky do diskuze. Zdá se, že jsme dosáhli poměrně širokého koncensu ohledně směřování textu a že že bychom měli tedy eh, spojit do jednotného stanoviska jak zprávu kolegy Broka, tak tu moji, abychom hm, hovořili jedním hlasem a já velice rada k tomu přispěji. Zda se nám podaří najít společný postup, ohledně ustanovení této služby, zda tedy postupovat eh, systémem velkého třesku nebo postupně, to závisí na plánu. Plán by měl být ambiciozní. Zatím se můžeme shodnout na tom, že když to bude ambiciózní plán, všeobecný plán, který nám vytyčí trochu cestu a specifikuje určité aspekty, můžeme se i eh, shodnout na postupné implementaci, pokud tedy Elmar souhlasí s tím, že by tu takováto možnost byla. Je tu jeden bod, u kterého nesouhlasím. Kolega Kovačev o tom hovořil. Já si nemyslím, že by tato služba měla mít formu agentury nebo že by měla mít nějakým orgánem EU. E, velice obtížně bychom e, zajišťovali možnost trvalého parlamentního dohledu. E, a to je velice důležitá věc. A proto je, máme velice dobrý důvod, abychom nebyli pro agenturu anebo pro nějaký jiný evropský orgán. Otázka týkající se genderové vyrovnanosti je, je samozřejmě eh, zapeklita. Ano, hovořilo se o zeměpisné vyrovnanosti a je třeba zjistit, jak to bude fungovat. Zda to půjde. Neměli bychom zapomínat na genderovou vyrovnanost, budeme, my to začleníme buď jako pozměňovací návrh nebo nějak jinak. A můžu souhlasit s tím, co řekl Hans-Gerd Petering. Je opravdu důležité specifikovat, že tato Eh, zahraniční služba by měla pracovat i pro parlamentní delegace, delegace a podobně. Parlament by měl být reprezentován na mm, různých místech. Delegace by si měla uvědomovat a zahraniční služba by si měla uvědomovat, že parlament je významná instituce a Já tedy samozřejmě s tím nemohu než souhlasit. Co se pak týče textu o ochrany, ochraně lidských práv, co by eh, horizontální kompetence, doufám, že se nám podaří najít takové znění, které budeme schopni schválit. Děkuji vám všem za příspěvek. Děkuji vám za vaše úsilí říká pan předseda. Chci připomenout, že dnes odpoledne pokračujeme ve tři hodiny a hlasová, bude se odehrávat především hlasování eh, o kandidátech na Sacharovou cenu a děkuji tlumočníkům.